vážené dámy vážení pánové budeme pokračovat v naší práci. nejprve mám pro vás sdělení byla vyslovena námitka v souvislosti s rozhodnutím výboru AGRI. Během 24 hodin jsme nedostali žádné námitky proti tomuto návrhu. To znamená, že v tomto smyslu v souladu s paragrafem 6 odstavec 105 přijmeme eh, tento návrh a bude to zveřejněno zítra. A nyní přistupujeme ke společné rozpravě týkající se praní peněz.